plnili své fiskální povinnosti a respektovali pracovní právo a lidská práva. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Carlos Zorino na jednu minutu. Děkuji. Paní komisařko, velice vítám, že komise eh, se prezentuje jako komise geopolitická a že eh, chce eh, toto své zaměření stvrdit strategií pro Afriku. Je to velice důležité, protože se tím mění geopolitický rámec a budeme vystupovat jako multilaterální mocnost, která uzavírá partnerství s rovnocennými partnery. Potřebujeme k tomu odpovídající nástroje, chceme-li usilovat o změnu v oblasti lidských práv, je třeba také prosazovat prosazovat cíle udržitelného rozvoje ve všech aspektech a musíme si také sami eh, vytknout cíle a posílit občanskou společnost. Je potřeba jednat konzistentně a na základě této strategie dosáhnout také nové eh, dohody z kotonu. Je také třeba ctít eh, roli parlamentů, takže i par- parlamentární dimenze by měla být do té strategie vtělena a také úzké vztahy mezi Evropským parlamentem a panafrickým parla- schromážděním. Děkuji a nyní paní Chrysula Zacharopulu na jednu minutu a půl. Vážená paní komisařko, vážení kolegové, podívejme se na Afriku v roce 2020. Je to především obraz mladých lidí a žen. Afrika je připravena vyrovnat se s výzvami, jimž čelí. A to, co Afrika udělá dnes, bude mít rozhodující vliv na budoucnost světa. Podívejme se nyní na Evropu v roce 2020. Je to kontinent opírající se o hodnoty, o zkušenosti, ale je to také kontinent, který více než kdy jindy potřebuje spojence. Evropa potřebuje Afriku silnou a hrdou samu na sebe. Afrika potřebuje Evropu jednotnou, která hovoří jedním hlasem. To je podmínka pro to, aby eh, fungoval multilateralismus a abychom dosáhli cílu udržitelného rozvoje. Nová strategie, paní komisařko, musí eh, znamenat nové vazby mezi našimi dvěma kontinenty, musí skončit ten diskurs postkoloniálního období. Musí to být opravdu rovnoprávný vztah. My, Evropané, také chceme psát tu novou stránku historie a vytvořit dobrou strategii ne pro Afriku, ale s Afrikou. A také máme povinnost umožnit Evropanům, aby chápali Afriku v celé její rozmanitosti příležitosti a aby na ní nehleděli jenom z eh, úhlu eh, migrace. Eh, název vašeho portfolia je Mezinárodní partnerství a myslím, že to může znamenat otevření nové knihy historie a já jsem ráda, že to mohou psát s vámi, s našimi africkými partnery a se všemi mými kolegy. Děkuji. Děkuji vám. Nyní má slovo paní Maria Arena na jednu minutu. Děkuji. Vážená paní komisařko, od konce koloniálního období a od té doby, co africké země získaly nezávislost, Unie uzavírá stále více dohod o spolupráci s Afrikou. Byly to dohody s Yaoundé, s Lomé, s Kotonu a tak dále. Ale většina těchto dohod především popisovala náš vztah s Afrikou, ale především sloužily k tomu, abychom udrželi svůj vliv a své zájmy v Africe. Po půl století spolupráce ten výsledek není příliš oslnivý. Podíváme-li se na indexy rozvoje, na diverzifikaci hospodářství, na nerovnosti, na bezpečnost na africkém kontinentu. Neměli bychom se určitě vzdávat svých vztahů s Afrikou a já vítám iniciativu na budoucí strategii EU Afrika, ale je samo sebou, že musíme postupovat konzistentněji a transparentněji. Konzistentněji pomocí různých nástrojů, které máme, a to je práce, která nás čeká v oblasti NDIC, ale také potřebujeme konzistenci, pokud jde o naše politiky. Nemůžeme už definovat obchodní vztahy Eh, tak, že by nepodporovali regionální rozvoj a že by likvidovali místní zemědělce ve prospěch evropských zemědělců. Také potřebujeme transparentnost a řádnou zprávu věcí veřejných, takže ano této strategii, ale musíme se vyhnout chybám z minulosti. Nyní paní poslankyně Maria Soraya Rodriguez Ramos na jednu minuty a prosím, abyste dodržovali řečnickou dobu. A pokud chcete i umožnit kolegům, aby eh, vystupovali, tak prosím, opravdu držte se té řečnické doby. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji, paní komisařko. Africký kontinent eh, není jenom kontinentem migrace, je to kontinent budoucnosti mladých lidí a žen, které mají stále větší vliv. V této nové strategii eh, bychom měli vytvářet především zelenou strategii, bojovat proti klimatickým změnám, vytvářet čisté energie. To musí být ústřední prvek našich nových vztahů s Afrikou. V posledním století Afrika eh, představovala pouze 2%, 2 emisí, ale dnes trpí nejhoršími důsledky, protože efekty klimatických změn tam jsou viditelné. Právě v Africe umírá největší počet lidí v důsledku sucha a záplav. A proto potřebujeme Eh, přizpůsobení se vytváření obnovitelných zdrojů energie. To musí být ústřední prvek našich nových vztahů. Evropa potřebuje více zdrojů, ale především potřebuje větší odpovědnost ze strany právě Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám a nyní pan Giuliano Pisapia na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Dnešní rozpravě se jenom jediné slovo zopakovalo několikrát, a to slovo migrace. Známe dopady migrace, známe výzvy migrace a já jsem tedy přesvědčen, že sociální, ekonomický a demokratický rozvoj je a musí být prioritním cílem. Je třeba omezit chudobu tak, abychom e, zabrzdili e, migraci, ale pokud to tam nebude, tak naše strategie e, pokrytecká. Hovoříme o míru, o hodnotách, to se snažíme vštěpovat i Africe. Evropské prostředky by se měly investovat do růstu kontinentu a nikoli do financování projektů, které ulehčí našemu svědomí. Je třeba změnit vztahy mezi EU a Afrikou. Na závěr chci citovat Nelsona Mandely. Nikdo se nenarodil otrokem nebo aby žil v chudobě. Všichni jsme se narodili proto, abychom byli bratry. Bardzo děkuji, paní pošle. Głos zabierze pani... Mnohokrát děkuji. A slovo dostává paní Rafaela na minutu. Paní komisařko, vážení kolegové, já chci především poděkovat předsedkyni komise von der Leyenové za to, že první mezinárodní cestu vážila do Afriky. Je to významný signál. Vztahy mezi EU a Afrikou jsou na křižovatce. Musíme změnit způsob uvažování. Přišel čas, abychom k sobě přistupovali jako k sobě rovným. Je to opravdu slibný kontinent, máme ho za dveřmi. Přijímají se velice slibné iniciativy, ale posledním příkladem je eh, prostor volného obchodu a tento projekt může přetvořit Afriku v baštu multilateralismu. A já vyzývám Evropskou komisi, aby dělala všechno, co je v jejich silách, aby podpořila vznik africké kontinentál, afrického kontinentálního prostoru volného obchodu. Strategie by to měla odrážet a měla by tam být také konkrétní opatření. Je to rozhodně v našem zájmu, abychom měli sjednocenou Africkou unii. Měli, měli bychom podpořit všechny, kdo se snaží sjednotit, zvlášť v dobách, kdy určité síly se snaží postavit proti nám. A partnerství mezi EU a africkými zeměmi by mělo být partnerství sobě rovných. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Vážení pánové a dámy a pánové, máme tady opravdu hodně přihlášených, máme na to jenom pět minut, ne všichni dostanou hlas. Abych to nestržovala, jako první dostává slovo pan Francisco Melanmon. Pamatujte na to, že máte jednu minutu. Děkuji. Afrika, náš sousední kontinent, eh, potřebuje, abychom přispěli k míru a k rozvoji a k posílení institucí, afrických institucí a také se vzděláním eh, tamní mládeže. Je jasné, že migrační toky z Afriky jsou nekoordinované. Jde o kontinent, který je obrovskou demografickou výzvou. Potřebujeme novou strategii pro Afriku a také potřebujeme, aby v příštím pololetí eh, summit EU-Afrika byl důležitou událostí. Eh, hovoříme o jižním břehu Středozemního moře, o našem bezprostředním sousedství. A mm, budeme slavit 50 let barcelonského procesu, nicméně nepodařilo se nám vytvořit eh, prostor prosperity a stability. Eh, v některých případech dokonce eh, přítomnost Evropské unie eh, poklesla. Co je tedy eh, zásadní? aby Evropská unie plnila roli v hledání míru na středním východu. Je třeba zdvojnásobit naše úsilí, pokud jde o Afriku a zejména pokud jde o jich středozemního moře. Děkuji a nyní má slovo paní Maria Leitao Marquez. Děkuji, eh, paní komisařko. Afrika je nejmladší kontinent na světě. Digitální technologie se těší velkému zájmu a vytvářejí nové šance. Šance na nová řešení starých problémů. Například eh, o genitálním mrzačení se dá informovat pomocí SMS a tak mu zabránit. Existují i další iniciativy. V Mozambiku eh, se pomocí mobilních telefonů směřuje ke skutečnému rovnému eh, postavení mužů a žen. Eh, je potřeba sázet na digitální ekonomiku, ale zároveň omezovat s tím související rizika. Je třeba pohnout mladé lidi a zejména ženy k tomu, aby využívali těchto nových možností, což platí stejnou měrou pro Evropskou unii i pro Afriku. Proto je třeba, aby tato strategie vytvářela partnerství právě v oblasti digitální transformace. Afrika je partnerem s velice významnými potřebami, ale také příležitostmi. Děkuji a nyní bude mít slovo paní Kempa. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, mnohokrát děkuji za tento nový přístup a novou strategii pro Afriku, která je skutečně nutná. Už jsme o tom mluvili také ve výboru DEVE. Mnohokrát děkuji. Máme tam kmenové války, nezaměstnanost, nedostatečné pracovní příležitosti pro mládež, což je příčinou nezákonné migrace. Ale důležité je také to, že se neustále obchoduje s lidskými bytostmi a neustále to pozorujeme. My jsme v Evropské unii začali sbírat dary pro dvě organizace, které podporují osoby, které se osvobodily. Unikly před touto špatnou praktikou a myslíme, že, víme, že musíme chránit také děti, které se prodávají do otroctví. Někdy dokonce pětiletá děvčata jsou prodávána do sexuálního otroctví. Třeba v Keni jsou stále ještě tržiště, kde se s lidmi obchoduje. Mladý člověk stojí 300 dolarů a proto si myslím, že bychom do naší strategie pro EU a Afriku měli i toto téma zařadit. nemůžeme předtím zavírat oči. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Kiitos, arvoisa puhemies, arvoisa komisáři Urpila. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, já myslím, že je opravdu důležité, abychom Afriku viděli jako rovnoceného partnera v této nové strategii. Musí to být skutečné partnerství, ať už mluvíme o vzdělávání nebo boj proti klimatickým změnám. Vývoj Afriky je zásadní i z pohledu celého světa. Afrika je obrovský kontinent. A také, jak říkal pan Tobe, ty věci jsou podstatné, kdybychom měli mluvit o všem, co on říkal, trvalo by nám to celý týden, ale já chci zdůraznit jednu věc. A je to úloha opozice, žen a dívek. rozvoj vylepší všechny aspekty života žen a dívek. A žádná země nedokáže přežít, aniž by zohlednila 50 obyvatel. Musíme zajistit, že děvčata budou chodit do školy, že budou mít právo na sexuální zdraví. A to, jestli se děti nebo dívky budou vdávat, by mělo být dobrovolné. Doufám, že tohle všechno zohledníte. Mnohokrát děkuji a nyní dostává slovo Deidre Klum. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, já vítám vaše prohlášení, když jste říkala, že jste s paní van der Leyenovou jeli do Afriky, abyste vyslechli Afriku. Já myslím, že ta cesta byla velmi důležitá, jak říkáte. Je to země plná mládeže, sebedůvěry a potenciálu. A myslím si, že v této fázi je opravdu podstatné, abychom přehodnotili naši spolupráci a to, co probíhá mezi EU, Evropskou unii a Afrikou. Já myslím, že to bylo úspěšné, ale přišel čas, abychom měli i cíle udržitelného rozvoje, máme pařížskou dohodu a proto potřebujeme nové zaměření na tento vztah. Především si myslím, že jde o nezaměstnanost, vysokou nezaměstnanost. Toto může na pomoci rozvoji pracovních míst. Já jsem na tom kontinentu sama byla několikrát v předchozím mandátu. A Evropa toho rozhodně může hodně udělat – při podpoře původních průmyslových eh, odvětví a také podporu vzdělávání. Já myslím, že je velice pozitivní pro Evropu, že spolu s našimi sousedy v Africe budeme pracovat na nové strategii. Děkuji a nyní Clark Daly. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že strategie EU pro Afriku můžeme zhruba shrnout asi tak, že je tam spousta krásných slov. Mluvíme o aktivní moci, mluvíme o rozvoji, mluvíme o kvalitě, ale v mnoha ohledech je to jen jakási zástěrka pro vnucenou globalizaci. Vidíme to v mnohých obchodních ujednáních. Nejméně rozvinuté země v AKT přicházejí o nereciproční tarifní výjimky, zatímco Evropa především zemědělci zachovávají protekcionářské mechanismy, které jsme si sami schválili. A já myslím, že neoliberální obchodní dohody jsou jediným prvkem nevyvážených vztahů mezi EU a Afrikou. A nám jde hlavně o to, aby narůstala vojenská přítomnost této oblasti, zvlášť v Sahalu. Vedou to francouzi. Je to jakási stálá pomoc diktátorům v tomto regionu abychom podpořili francouzské zájmy. Jde o levné pracovní síly a vzácné kovy. Děkuji. A jako poslední dostává slovo pan Křištof Hedman. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, dámy a pánové, vážení kolegové. Nová strategie pro Afriku musí odpovídat měnící se politická a environmentální situaci. základem veškerých vztahů musí být lidská práva a demokracie. Abychom podpořili svobodu projevu, abychom zavedli demokratické standardy, musíme prohloubit politický dialog a jednat společně s Africkou unii. Musíme se zaměřit na bezpečnost, na mír, na snižování chudoby, zlepšení zdravotní péče a vzdělávání, na boj proti terorismu a obchodování s lidmi. Aby to bylo možné, musíme poskytnout finanční pomoc zemím, které zápasí s těmito zásadními problémy. Nesmíme zapomínat, že to, co děláme pro klima, znamená také, že EU musí podpořit africkou iniciativu související s obnovitelnou energií. No, krát děkuji a nyní za komisi opět předám slovo paní komisařce Jutě Urpilainen. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, Ráda bych vám poděkovala za tuto konstruktivní výměnu názorů. Musím říct, že věřím, že jsme schopni připravit novou strategii a navázat plodné partnerství s Afrikou, které se zaměří na udržitelný rozvoj. Váš příspěvek k této strategii je klíčový při utváření základů. Komise společně s Evropskou službou pro vnější činnost stále ještě na strategii pracuje, aby byla co nejkomplexnější. Vážení poslanci, mohu vás ujistit o tom, že to, co jste dnes říkali, jsme si zaznamenali. Především mám radost, že tolik z vás mluvilo o mládeži. Strategie bude představovat podstatnou změnu, která posílí naše partnerství s Afrikou. Strategie pomůže bojovat s globálními výzvami, které oba naše kontinenty prostě nemohou a nesmí přehlížet. Rok 2020 bude zásadním rokem pro partnerství mezi EU a Afrikou. S hlavním vědnavačem AKT, s ministrem zahraničí Toga, profesorem Dusem, jsme se dohodli, že se pokusíme vyjednávání po Kotonu uzavřít do konce března. A před summitem EU Africká unie budeme, e, uspořádáme několik e, akcí s hlavními aktéry, aby všichni dostali příležitost spolu s námi naše partnerství utvořit. Budeme také usilovat o to, abychom poskytli řádné prostředky, které umožní implementovat naše politiky tím, že včas schválíme dohodu o víceletém finančním rámci. Vážení poslanci, musíme spojit síly jako instituce, abychom tyto významné milníky naplnili. Pouze společně, pouze společně dokážeme vytvořit udržitelnou a bezpečnou a mírovou komunitu, ve které se naše planeta může obnovit, zotavit a všichni můžeme pracovat a žít naplněný život. Já se těším na, na další výměny názorů. Děkuji, paní komisařko, a uzavírám rozpravu. A přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je boj proti antisemitismu, rasismu a nenávistí v Evropě. Prohlášení Rady a komise. Chci připomenout, že abyste se mohli zapojit do Catch the Eye anebo požádat o modrou kartu, můžete to udělat tradičním způsobem nebo elektronicky. Pokyny najdete eh, u vstupu do plenárního sálu. A nyní nejprve promluví paní Nikolina Brňáčů. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Nedávno jsme oslavili 75. výročí osvobození Osvětimi a dnešní diskuze je tedy důležitější než kdy dřív. Už několik let nám dělá starosti rostoucí počet projevů nesnášenlivosti, zločinů z nesnášenlivosti, xenofobie a dalších trestných činů, který postihuje menšiny a další zranitelné skupiny, včetně židů Vnímáme se značným znepokojením, že antisemitská nenávist je e, široce rozšířena. E, pro tento jev není žádná omluva a jsme nuceni brát tyto záležitosti nesmírně vážně. Máme celou řadu právních nástrojů, které nabízejí ochranu před rasismem a souvisejícími projevy nesnášenlivosti. Všechny evropské členské státy přijaly mezinárodní úmluvu o e, vymícení všech forem e, diskriminace a nenávisti. Evropská listina základních práv také zakazuje diskriminaci na základě rasy, barvy, e, etnika, původu nebo náboženství. Evropská unie kromě toho přijala specifickou legislativu o boji proti nesnášenlivosti a nenávisti teroristi. Zejména mám na mysli eh, rozhodnutí z roku 2008, rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii. V červnu 2016 Rada vyzvala členské státy, aby zajistili efektivní transpozici a implementaci rámcového rozhodnutí a dalších souvisejících právních předpisů týkajících se zločinů z nesnáženlivosti. Kromě toho požádala členské státy, aby vyvinuli metodu reportování a zaznamenávání zločinů z nesnášenlivosti. 6. prosince 2018 členské státy také vyslali jasný signál tím, že přijali prohlášení Rady o boji proti antisemitismu a e, vývojem e, společného bezpečnostního přístupu k ochraně židovských obcí a institucí v Evropě. Rada eh, konstatuje, že antisemická nenávist je široce rozšířená a vyzývá členské státy, aby přijali opatření na boj proti antisemitismu a na zlepšení bezpečnosti židovských obcí. Sociální sítě jsou hlavním nástrojem, který umožňuje eh, nenávistné projevy. Eh, jedním možným lékem proti této epidemii je harmonizovaná a rázná evropská odpověď. Závěry rady o aplikaci Evropské listiny základních práv přijaté v, za, v říjnu 2017 vítají eh, opatření koordinovaná komisí, konkrétně vysokou skupinou pro boj proti xenofobii a diskriminaci. Kromě toho vítáme a podporujeme probíhající dialog na úrovni EU eh, mezi velkými IT firmami o řešení nenávistných projevů online. Mimo jiné prostřednictvím etického kodexu z roku 2016, který vytvořila komise za tímto účelem. A v neposlední řadě bychom eh, neměli zapomínat na úžasnou práci agentury pro základní práva Protiopatření, která jsou tu zmíněna, jsou zatím však nedostatečná a nepřiznávají zásadní roli vzdělávání a práci s mládeží. Konkrétně potřebě vytvořit demokratickou odolnost, mediální gramotnost a podporovat kritické myšlení a schopnosti řešení problémů a konfliktů. Je také důležité si uvědomit, že opatření k boji proti nenávisti mohou plnit účel pouze, když oběti budou tyto činy hlásit policii. A jestliže eh, záznamy, jestliže policie zaznamenávají takovéto incidenty jakožto zločiny z nenávisti, podle FRA pouze drobný zlomek obětí ohlásí eh, obtěžování nebo eh, zločiny z nenávisti a nevždy je policie jako takové evidují. Naštěstí členské státy eh, čím dál více zavádějí opatření eh, proti eh, tomuto jevu. Patří mezi ně poskytování pokynů policistům, požadavky na detailní schromažďování faktů o trestných činech a také občanská společnost získává zkušenosti s řešením projevu nesnášenlivosti. Krátce řečeno, odpovědnost máme všichni. Politici, učitele, státní zaměstnanci, rodiče a také soudci a státní zástupci, kteří nesmějí zavírat oči a předstírat, že nevidí nespravedlnost, diskriminaci nebo nenávist. Od hru s osvětimi se svět poučil a vytvořil řád založený na míru, lidských právech a mezinárodním právu. A všichni ho odhodlaně musíme bránit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za tento úvod. A nyní dostane za komisi slovo paní místopředsedkyně Jourová. Vážený pane předsedo, Vážení poslanci, před dvěma týdny jsme si v Bruselu připomněli 75. výročí osvět, osvobození Osvětimi a Březinky. Liliana Segre, přeživší holokaustu, se s námi podělila o svůj jímavý příběh o těchto hrůzách spáchaných lidstvem, který, které zažila jako mladá dívka. Připomněla nám, že nenávist, rasismus a antisemitismus stále dnes existují a stále straší evropskou společnost a ohrožuje naše různorodé společnosti a menšiny, které žijí v našem středu je povinností Evropské unie zabránit tomu, aby se opakovala historie a bránit hodnoty, na nichž je Unie vystavěna. Holokaust nám ukázal, kam antisemitismus a rasismus může vést. A památka na holokaust je v samém srdci evropského projektu. Projektu Evropy, která chrání své židovské obce i všechny ostatní menšiny. Viděli jsme, že strach a nenávist k ostatním se stávají normou v posledních letech. Daří se mu v mainstreamových médiích, v politické debatě i na internetu. Je to velká výzva pro celou naši společnost, a, to, a nejenom pro postižené skupiny. Antisemické útoky proti synagoze v Hale jsou jenom posledním příkladem, ale denodenně se menšiny stávají oběťmi nenávisti na internetu i mimo internet. Je klíčovou prioritou Evropské unie zajistit především správnou transpozici a implementaci příslušné evropské legislativy, včetně směrnice o rasové rovnosti, směrnice o rovnosti v zaměstnání a rámcového rozhodnutí o rasismu a xenofobii. Komise úzce spolupracuje s členskými státy a občanskou společností v rámci skupiny na vysoké úrovni o boje proti rasismu a xenofobii a snaží se o efektivní uplatňování právních předpisů proti nenávistným trestným činům a to prostřednictvím celého řetězce vymáhání práva. Komise vyvíjí nástroje, které pomohou členským státům s implementační praxí. Jednotlivé formáty skupiny na vysoké úrovni se budou v budoucnu starat o to, aby nástroje byly implementovány členskými státy a aby nastal hmatatelný pokrok v evidenci nesnášenlivých trestných činů a v reakci na ně. Zejména pokud jde o nenávistné projevy, komise volá po silnějších krocích. Zahájili jsme práci na etickém kodexu pro boj proti nenávistným projevům online a několik velkých IT firm se zavázalo, že budou odstraňovat nenávistné projevy do 24 hodin, bude-li to nutné. Rychlý pokrok byl zaznamenán v roce 2016. Pouze 28% obsahu bylo odstraňováno, ale teď je to přes 70% a 89% oznámení je vyhodnoceno v té době 24 hodin. Pravidelně monitorujeme pokrok. Příští měsíc předložíme výsledky pátého monitoringu, který proběhl ve spolupráci se, s organizacemi občanské společnosti. Podařilo se nám združit aktéry z občanské společnosti, IT firm i státních orgánů, abychom posílili naše reakce na online nenávistné projevy. Naši dva ko- koordinátoři pro boj proti antisemitismu a proti muslimské nenávisti aktivně oslovují židovské a muslimské komunity a posilují spolupráci s mezinárodními organizacemi, e, orgány člen, s orgány členských států a s nevládními organizacemi. Také intenzivně pracujeme na implementaci Evropské strategie pro Romy, která obsahuje opatření proti, eh, proti romským eh, projevům. Prohlášení o boji proti antisemitismu bylo milníkem. Všechny členské státy se jednomyslně shodly na krocích a byly vyzvány, aby vypracovali národní strategie. Komise vytvořila specifickou pracovní skupinu, která bude sledovat následné kroky, následující po prohlášení rady a bude podporovat členské státy a židovské obce eh, ve vzájemné spolupráci a ve vypracovávání strategií. Eh, jsme rádi, že chystané německé předsednictví už deklarovalo svůj úmysl eh, učinit z boje proti antisemitismu svou prioritu. Zkreslování společné historie je jedním z typických rysů, který posiluje plameny nenávisti a rozkolu, ať už jde o třetí země anebo naše společnosti. Dnes dochází k pokusům eh, popírat nebo zkreslovat památku holokaustu a lidé jsou eh, uráženi za to, že jsou židé eh, a právě tady je spochybňována Evropa pokusy přepisovat historie, historii ohrožují naše samotné základy. Dezinformace a fake news útočí na naši minulost, ale především na naši přítomnost. Naše demokracie musí být schopna reagovat na tyto výzvy a musí se jim přizpůsobit. Internetové platformy jsou zneužívány k šíření manipulativních zpráv, které zkreslují demokratickou debatu a vněšují se do politického procesu. Čtyři z pěti Evropanů říkají, že dezinformace jsou problémem pro demokracii. Musíme se postarat o to, aby demokracie byla i nadále chráněna v Evropě. Aby mohla lépe fungovat, komise předloží eh, Evropský akční plán pro demokracii. Ten pomůže v boji proti dezinformacím a bude podporovat svobodná a nezávislá média a bude mít také za cíl postarat se o vyšší transparentnost placené politické inzerce a bude skýtat jasná pravidla pro financování evropských eh, politických stran. Transparentnost a zodpovědnost jsou zásadní. Právě to, jako nepovolit intervence do našich demokratických systémů ze strany těch, kteří nás chtějí rozdělit a destabilizovat. Jde o společnou prioritu Evropské komise, e, e, ostatních institucí i členských států. Jak vidíme, menšiny jsou dnes opět pod tlakem a my musíme pozvednout hlas a zdvojnásobit úsilí o to, aby Evropané mohli žít v klidu a nebát se hrozby antisemitismu, rasismu a xenofobní nenávisti. Komise se těší na spolupráci s Evropským parlamentem a zejména na práci s interskupinou proti rasismu a pro diverzitu a s pracovní skupinou proti antisemitismu. Děkuji vám, paní místopředsedkyně, za tento úvod a nyní se dostáváme k řečníkům jménem frakcí a já bych chtěl jako první poprosit paní Robertu Mecola, aby začala. Thank you, president. Děkuji vám, pane předsedající. Slyšela jsem mnoho projevů, ale jeden, který si budu ještě dlouho pamatovat, je od Marian Turskila, její jemu 75 let a hovořil poté, co opustil ehm, Osvětim. Říkal, že Osvětim nespadl jen tak z nebes. Prostě Osvětim přicházela pomalu, protože mnoho lidí se otáčelo zády vůči spravedlnosti. Mnoho lidí ehm, přijímalo předsudky a proto musíme bojovat s antisemitismem, rasismem a jakýmikoliv projevy nenávisti. V Evropě moc dobře víme, jaké eh, hrůzy se v lidech eh, skrývají, k jakým hrůzám se lidé jsou ochotni propůjčit. A eh, i víme, že se to stávalo postupně, pomalu a měli bychom se tedy z této historie poučit Eh, a to i pro dobu, kdy už nebudeme si moci vyslechnout přeživší. V dnešní době eh, jsou útoky na židy, na synagogy, stále se objevuje ten, ta snaha nacházet nějaké obětní beránky. Vidíme lidi, jak opouštějí hodnoty, o něž se EU opírá, hrozby pro základní svobody. A nemůžeme tedy mlčet, když někteří Evropané mají za dveřmi zbalené kufry, eh, kdyby náhodou není možné, aby eh, kdokoliv, eh, kdo bojuje za spravedlnost, eh, se setkal ze strany Evropy s otočenými zády. Naše evropská historie často se opírala o právě záda těch poražených a říkali jsme, že se to nesmí opakovat. A ještě připomínám i vlastně takzvané jedenácté přikázání, přikázání nesmíš být netečný. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní má slovo paní Katy Děkuji. Před 75 lety jsme se my, Evropané, dohodli, že tohle už se nikdy nebude opakovat. Ale přitom v roce 2020 antisemitismus narůstá. Nenávist a netolerance v celé Evropské unii eh, neustále rostou. Politické strany i v tomto parlamentu posilují rasismus a proti přistěhovalectví svou retorikou, ať už je to proti židům, muslimům, migrantům, Rómům anebo LGBTI. Nemůžeme tolerovat populistickou rétoriku a předsudky a nacionalismus. Nesmí se to stát hlavním směrem politiky, nesmí se to stát novou normou. Nemůžeme dovolit pravicovým stranám jako EFD e v Německu, Fides v Maďarsku nebo Lega Itálii, aby se stali dominantním hlasem v naší veřejné debatě. Jsme progresivní a proto vždy budeme obhajovat svobodu, svobodu pro všechny, být tím, kým chceme být, věřit v to, v co chceme věřit. Potřebujeme důraznější závazky v EU a proti nenávistným projevům a rasismu. Budeme dále bojovat za EU, kde menšiny a zranitelné skupiny jsou chráněny před každou formou diskriminace. Musí to být EU, která respektuje právní řád a ne vůli většiny. Věříme v Evropskou unii, kde se zachováme tak, jak si to zasloužíme 75 let po osvobození. Je to EU, kde se dokážeme ozvat a něco udělat, když někdo diskriminuje naše spoluevropany. Děkuji. Děkuji. Paní Frederik Ries. Děkuji vám, pane předsedající. Jelen Alimi byla před 37 lety unesena, mučena eh, nedaleko Paříže a eh, před téměř 14 lety, nebo bylo jí 37 let a téměř před 14 lety se toto stalo. Eh, Sara Alimi, té by dnes bylo 66 let, ta byla také ubytá, protože byla židovka, potom byla defenestrována ten pachatel nebyl stíhán, protože bylo řečeno, že není trestně odpovědný, protože byl pod vlivem eh, marihuany. Ku podivu toto se bralo jako eh, polehčující okolnost. Antisemitismus dnes znovu zabíjí Evropany a ti mají strach, protože jsou židé, mnozí odcházejí. Eh, školy, synagogy, hřbitovy dnes opět musí být pod ochranou Třetina Evropanů říká, že ví jen velmi málo nebo vůbec nic o holokaustu. je třeba lidi o tomto vzdělávat, ale to nestačí. Je třeba eh, zastavit rasismus, který stravuje města, sociální sítě. Nesmíme jej tolerovat, musíme jej odsuzovat a postihovat. Před 15 dny se mnozí dívali na Jeruzalém, kam eh, eh, přijeli mm, představitelé státu, aby si připomněli 75 let od osvobození Osvětimi. Bylo tam řečeno, že už se to nesmí nikdy opakovat. Byl tam i maďarský eh, prezident a přitom před pár dny v Maďarsku právě defino, defilovali nacisté, eh, kdy eh, vlastně vzdávali hold hrdinovi Třetí říše. Paní komisařko, my víme, jak se v tomto angažujete, ale můžeme skutečně dnes tvrdit, že Evropa dělá dostatek? Merci. Herr de Deman. Děkuji, pan Filip Deman. Ja, voorzitter, collega's, het eh, geweekla... Ano, pane předsedo, kolegové, Situace, která se týká rasismu, v našem parlamentu v Belgii je často předmětem debat, ale vidíme to i tady. K rasismu dochází všude. Ale často se o tom nemluví. Rasisté mají na, starost, mají na svědomí 99 antisemitského násilí v Evropě. Taková je realita. Vy se snažíte tak trošku dohnat vlak, ale vy už ho nestihnete. Musíte přestat nacionalistické kolegy nazývat rasisty, pokud se čistě snaží chránit své hranice my se snažíme najít nějaká řešení tohoto problému a řešením jsou prostě hranice. Děkuji. Chtěl bych vás informovat o tom, že jsme trošku pod časovým tlakem, takže rovnou předem řeknu, že u Catch the Eye dám slovo pouze pěti kolegům abychom zůstali jakž tak v časových mezích. Nyní se přihlásil o slovo pan Sergej Lagodinský. Hráze pukají, to byla první myšlenka, kterou všichni z nás měli, no mnozí z nás měli, když jsme viděli, eh, jak pravicový extremista Heke, přítel těch, kdo právě hovořili, a čerstvě, čerstvě a třásl rukou s čerstvě zvoleným durinským premiérem. Hráze pukali, když se maďarský premiér držel antisemických kliše, eh, když v Rakousku a dalších eh, zemích jsou očerňováni židé a když se židé už v Evropě necítí dobře, stejně tak jako romové, sintové a další. Hráze pukají a pukají v našich, hrada, v našich hlavách. Něco podobného se stává normou. Urážet židovský kapitál, posmívat se židovskému vzhledu. Máme židovské motivy na karnevalech v některých zemích. Normálně se tomu by se něco takového nemělo dít. Hráze se bortí a co proti tomu dělá Evropská unie? Ptám se komise, ptám se členských států, ptám se nás všech. Naše předsedkyně Evropské komise hovořila hezky v Jeruzalémě minulý týden, ale slova samotná nic nezmůžou. My potřebujeme činy, protože hráze se bortí, potřebujeme postoje a činy. A co máme? Eh, máme štáb na komisi proti antisemitismu, ale má dostatek zdrojů na svou práci? Jak konkrétně eh, členské státy eh, provádějí reálně to rámcové rozhodnutí? To nevíme. A tyto odpovědi na ně čekáme. Čekáme na tyto odpovědi a já je nečekám pouze jako člen představenstva pracovní skupiny proti antisemitismu v Evropském parlamentu, ale jako občan Evropy, protože hráze pukají a my je je musíme vyspravit. Děkuji vám, pane kolego. A teď uzavírám eh, proceduru Catch the Eye. Máme šest zájemců a všechny přijmu. A nyní dostane slovo pan Prokačíny Nikola. Děkuji vám, pane předsedající. Bylo by eh, stačilo eh, sedět tady před dvěma hodinami, abychom si vyslechli slova nenávisti a antisemitismu. Před dvěma hodinami byli Izraelci tady obviněni z apartheidu, z, z vykořišťování palestinců, z násilné anexe, z porušování lidských práv, z porušování mezinárodního práva, z válečných zločinů. A říkali to titíž, kteří Eh, se snaží odpovědnost islámního radikalismu eh, zakrývat. Eh, tvrdí, že to nesouvisí s, s antisemitismem. Chtějí tito stejní lidé bránit židům, aby uplatňovali své tradice. Předseda evropských rabinů Goldschmidt v Itálii řekl, že dnes největší problémy máme ze strany levice. To je taková nová antisemitická fronta. Frau, Frau Cornelia Paní Cornelia Ernst. No to je samozřejmě hrubá nepředloženost, kterou právě kolega řekl a co vmetl do tváře levici. Pokud jde o skutečnost, že synagogy se stávají terčem extrémní pravice, těžce, tak musí být ozbrojeny, aby vůbec mohli pokračovat a židé jsou napadáni na ulicích Evropy a přitom e, v tomto parlamentu e, jsou strany, které označují Hitleru fašismus za předobraz. E, a proti takovýmto jevům je potřeba se postavit a tím nemyslím pouze nějaké památeční akce, ale je potřeba, aby ten duch starého nacismu ne, a aby neměl šanci, aby se proti němu bojovalo v parlamentu, ve v ulicích, v každodenním životě. A e, i tady v tomto v tomto parlamentu se často hází fašismus a komunismus do jednoho pytle, což je naprosto špatně. Je potřeba ctít pravdu, e, dlužíme to obětem e, fašismu a rasismu. Paní Laura Ferrara má slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Jevy jako antisemitismus, rasismus, xenofobie, homofobie a další formy eh, netolerance se projevují v mnoha členských státech, vycházejí z předsudků, z nenávisti a šíří se to na internetu i mimo něj. Je třeba chránit některé sociální skupiny před násilnou diskriminací, která souvisí s barvou pleti, s náboženským vyznáním, se sexuální orientací. A chceme-li je chránit, znamená to, že musíme všem zaručit eh, jejich lidská práva a základní svobody, ale také potřebujeme inkluzivnější a soudržnější společnost. Je třeba, aby EU a členské státy přijímaly preventivní, vzdělávací a osvětová opatření, především určená pro ty nejmladší, tak, aby byly odolní vůči těmto mm, stimulům k nenávisti je třeba také si uvědomit, že mnohé tyto akce zůstávají ještě nepotrestané. Je třeba více podporovat oběti a je nutné, aby EU se snažila více zvrátit tento trend. Děkuji. Pan Petr Polák. Děkuji pěkně za slovo. Mnohokrát děkuji za slovo. Já jsem věřící a mnozí z vás jsou tady také věřící. Dokonce i ti, kteří sympatizují s fašismem a nacismem, se tváří, že jsou věřící. Bůh však chtěl, abychom každý byli jiný. Kdyby dnes mohli neonacisté vládnout, věřte mi, že polovina z nás by tady nebyla. Možná se lišíme vírou, kulturou nebo jazykem nebo barvou pleti. Ale barva krve každého z nás je stejná. V žilách žida, Roma, každého Evropana i neonacisty koluje červená krev. Miliony lidí zemřeli rukou těch, kteří se považovali za dokonalé. V mnohých zemích zneužívali nacisté a fašisti pro svou zvrhlou ideologii Boha. V mé zemi, na Slovensku, za druhé světové války fašisté obhajovali svá zvěrstva heslem za Boha, za národ. Bůh však není nenávist. Na jedné straně, dámy a pánové, tady máme bohatou a prosperující Evropu. Na druhé straně korupci, chudé a ubohé regiony, kde lidé nepracují, kde děti nedokáže škola připravit na pracovní trh, kde lidé nemají kanalizaci anebo přístupové cesty. A někteří lidé dokonce pijí vodu z potoka. I toto je obraz Evropské unie 21. století. Pokud budeme přehlížet tyto problémy, ujmou se jich fašisté. Ideologii nadřazené rasy můžeme porazit i tím, že politici začnou řešit skutečné problémy lidí. Současně je ale důležité, abychom se postavili k ideologii a, a rase ne jako ke zločinu. Když někdo hlásá, že nějaká eh, rasa je dokonalejší než jiná, to není osvoboditel, je to zločinec. Je to zločin. Všechny demokratické instituce se musí postavit k tomuto názoru jako ke zločinu. Historie ukázala, kam až může zajít extremismus, když mu dovolíme růst. Historie ukázala, že extremismus roste tehdy, když mu dáme příležitost. Nedejme do ruk agentů, extremistů, to, co dokážeme vyřešit sami. Extremisté v mnohých zemích poukazují na korupci, řešení problému migrace nebo chudých rumských komunit. Evropa musí výrazně řešit své problémy, které trápí lidí v Evropě. Danke, Herr Kollege. Děkuji, pane kolego. A nyní má slovo pan López Aguilar. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní místopředsedkyně Jourová, tato debata o antisemitismu a rasismu a nenávisti v Evropě je plná emocí. Ne proto, že Eurobarometr uvádí, že sílí diskriminační postoje k určitým osobám a celým kategoriím evropským občanů. Jejich základní práva jsou chráněna evropskou legislativou, ale proto, že přibývá násilný reálných trestných činů z nenávisti. To, je eh, zcela, to jsou reálné činy proti těmto kategoriím občanů. A náš parlament nejenom musí vyjádřit znepokojení, ale především musí vyjádřit podporu všem krokům komise a rady, eh, které povedou k posílení nástrojů na boj proti těmto jevům. Proto v roce 2007 jsme přijali usnesení o antisemitismu a to obsahovalo závazek proti popírání holokaustu. Ale kromě toho se musíme řídit eh, rozhodnutím, eh, který, které přijala Rada v prosinci 2008 a působit na dvojím poli. Jednak v oblasti vzdělávání, ale také v oblasti legislativy eh, proti trestným činům, které přímo vedou k, nená, k násilí. A jak to vypadá s transpozicí toho rámcového rozhodnutí z roku 2008? Tady je potřeba, aby se komise opřela o podporu podporu parlamentu. Za prvé je třeba vzdělávat příslušné orgány, za druhé registr zločinů z nenávisti a za třetí ochrana obětí a záruka bezpečnosti ohroženým komunitám v Evropě. Nejenom židovské komunitě samozřejmě, ale také eh, Romům nebo každému dalšímu, kdo je terčem nenávistného diskurzu, netolerance a eh, ponižování. Eh, to je totiž naprosto v rozporu s evropským právem. Děkuji vám, paní Anna Julia Donát. v Maďarsko nedávno začala vládní protiromská kampaň. Premiér schvaluje segregaci romských dětí na venkově, nechce vyplácet kompenzace za segregaci těchto dětí, a vyzývá ostatní k tomu, aby říkali, že Romové získali ty peníze jen tak. Nenávistné projevy a otevřená rasistická politika narůstají v mnohých evropských zemích. Vždy jsme je měli ve společnosti, ale v posledních letech se to šíří. Místo toho, aby to ustupovalo. Populisté a rasisté, jejich hnutí v tom hrají velkou roli, protože využívají strach lidí, využívají negativní emoce a také strach, který vyvolává měnící se svět. Když nic neuděláme teď, bude to mít dominový efekt, protože extremisté se navzájem od sebe učí. Jde například o právní praktiky a propagandu. Pokud neuděláme něco teď, budou dále oslabovat hodnoty a principy EU, jako je solidarita, respekt k lidské důstojnosti, lidská práva a nediskriminace to pak už v budoucnosti Evropě nebude mít žádnou roli. Musíme něco udělat hned teď. Paní Suzana Čekardy. Děkuji vám, pane předsedající. Historie západního světa ukázala, že antisemitismus plyne z úpadku společnosti a je předzvěstí jejího zhroucení. A proto je třeba v každé společnosti bojovat s antisemitismem. Tento boj musí znamenat i obhajobu státu Izrael, jeho územní celistvosti náboženské politiky, eh, protože Izrael je eh, vlastně takovou demokratickou baštou eh, na Blízkém východě. Judaismus utvářel i západní společnost. Musíme bojovat s antisemitismem a to znamená nejen hájit Izrael, eh, který je kolebkou hebraismu a ochráncem křesťanské paměti, ale znamená to i eh, obranu EU před eh, islámským terorismem, náboženským fundamentalismem a protidemokratickými tendencemi. Děkuji paní Alice Kunke. Děkuji vám, pane předsedo. Skoro, ale jenom skoro je lákavé poslouchat všechna ta krásná slova o tom, jak budeme bojovat proti nenávisti vůči židům, vůči muslimům, vůči těm, kteří se odlišují eh, od eh, masy tak jako já. Což ukazuje, že mnozí z nás si uvědomují, že je to pouze, že jsou to prázdná slova, že je to retorika. A za těmi retorickými kudrlinkami jsou ale různá měřítka a velmi různé soubory práv. V závislosti na tom, odkud pocházíte, odkud pocházejí vaši rodiče, jaké je vaše jméno a kolik pigmentu máte v kůži. Rasismus a diskriminace se šíří jako požár. Je potřeba brát ho vážně. A je nepřijatelné, že lídři Evropské unie, kteří na to měli 15 let, zatím stále nepodepsali antidiskriminační směrnici. Děkuji. Danke. Děkuji vám. Pan kolega Brudžinský Joachim Stanislav. Bardzo dziękuję paní předničan. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, je pravda, že debata o zdrojích antisemitismu musí vycházet z pravdy. Pokud tady mluvíme o pravdě, nejde o nějaké záhadné nacisty a, nebo 75. výročí osvobození tábora v Osvětěmi. Jde o osvobození vyhlazovacího tábora nacistického Německa v Osvětimi. Já jsem žasl, když jsem viděl, že levice nesouhlasí s tím, že fašismus rovná se komunismus. Já bych ocitoval Stalina, to, co říkal o Židech. On řekl, že dělníci musí dostat eh, palice, aby si dokázali vybít vztek na židech. V polské armádě byly antisemické čistky. A proto bych měl také ocitovat polskou spisovatelku, která říkala, že lidé připravují osud jiným lidem. Musíme být důslední. Nesmíme popírat, co se stalo soudobé Evropě. A nyní má slovo paní Kiara Ponsati Obiols. Děkuji, pane předsedo. Jeden ze z nejzávaznějších zločinů se odehrál na Židech v roce 1942, kdy takzvaní katoličtí králové, pardon, 1592, kdy katoličtí králové rozhodli proti židům. Tato první epizoda státního antisemitismu byla něčím, co obhajoval nebo obdivoval Adolf Hitler. A je to jedna z nejzávažnějších epizod tragické španělské historie netolerance. Tato netolerance má podobu, která souvisí s právě katolické menšiny. Nadace Franciska Franka zůstává legální. Španělští soudci využívají zákony proti nenávisti k tomu, aby předváděli před soud katalánské učitele, kteří něco kritizují. Potřebujeme zákony, které ochrání menšiny před nenávistí ale bez demokratických soudců, kteří je potom budou vynucovat, jsou úplně k ničemu. Danke. Herr Kollege Děkuji, pan Tomas Tobě. Pane předsedo, vážení kolegové,